strany delegace alžírského parlamentu sedí nahoře na tribuně pro diváky. tato delegace nás přijela naštívit v rámci oficiální návštěvy zde v Evropském parlamentu. Spadá to do spolupráce mezi, Evropsk, spol, mezi Evropským parlamentem a parlamentem Al, v Alžírsku. Antonio Panceri, Mám zde paní Algera, která je, zastupuje tedy Alčískou republiku, pana Panzeriho, který je předsedou delegace z státy Magrebu a je předseda společného, eh, společné zkůze. Setkání mezi Evropským parlamentem a Alžírským parlamentem bylo velice plodné, ukázalo, že spolupráce mezi oběma institucemi funguje velice dobře. Nyní se dostáváme ke hlasování o zprávě paní Mat tě je to absolutorium za rok 2008 pro Evropskou policejní akademii a nyní předávám slovo paní zpravodajce. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, jelikož jsme hlasovali